bodem našeho pořadu jednání je e, ústní otázka na radu a komisi týkající se situace ve středozemním moři a potřeby e, celkového přístupu EU e, k migraci. Je tu komisař pro vnitro a spravedlnost a nejprve dám slovo autorovi otázky Claudu Moraesovi. Paní předsedající, vážení kolegové, kontext této ústní otázky by nemohl být působivější, než tomu je. My já počkám, až pan Avramopoulos se posadí k nové debatě ve funkci komisaře za radu tu máme pana eh, eh, Gociho z italského předsednictví, eh, který brzy spustí operaci Mare Nostrum a v podstatě to znam, dobří lidé se budou snažit zachraňovat migranty ve Středomoří. Zhruba tři tisíce migrantů se utopilo pouze za rok 2014 a Eh, právě dnes nám jeho svatost v, v excelentním projevu řekla, že nemůžeme dovolit, to, aby se středozemní moře stalo obrovským hřbitovem. Eh, ve, v jedné velice střízlivé pasáži ale řekl, že potřebujeme jednotnou reakci na otázku eh, migrantů, která by byla založena na lidské důstojnosti migrantů. Byla to velice střízlivá promluva, která se zamýšlela také nad příčinami a následky migrace. A právě v tomto duchu pokládám eh, komisi a radě eh, ústní otázku, protože to není poprvé, kdy o tomto tématu hovoříme. Po, už, je to, už jí předcházelo mnoho eh, ústních otázek. My k tomu máme nástroje k dispozici. Samozřejmě, že máme. V posledním odstavci této otázky hovoříme o společném evropském asilovém systému. Kolikrát už jsme se o něm bavili, kolik trialogů už jsme absolvovali, kolik směrnic a zákonů jsme sestavili. Samozřejmě, že na tento úkol máme nástroje. Je to otázka solidarity a je to otázka e, politické akce. My tedy nyní komisi a radě e, říkáme e, zejména vám, vás oslovuji, pane Goci, ne jako zástupce předsednictví, protože v rámci předsednictví máte Mare Nostrum, které zachránilo 150 tisíc životů, ale oslovuji vás jako zástupce rady, která neimplementuje společný evropský asilový systém. Obracím se tedy nejprve na radu. Tady chybí solidarita a e, právě proto e, bychom měli čerpat z toho silného morálního poselství, které jsme dnes vyslechli. E, první část ústní otázky zní tak, že jsme se přesunuli k programu Mare Nostrum. Za druhé, když hovoříme o rozšíření aktivit Frontexu, tak eh, nejprve si musíme položit otázku. Evropská komise se snaží ze všech sil, ale jestliže se nebudou toho účastnit členské státy a nebudou odpovídajícím způsobem eh, sdílet zátěž, tak eh, to nepřinese úspěch. Dále, ty kořeny, o těch mluvila jeho svatost. Tady máme mnoho faktorů a také Rada v Miláně, Rada pro vnitro a spravedlnost hovořila o politice navracení eh, a přesídlování, která není v žádném případě jednotná eh, napříč členskými státy. A když hovoříme o tom kontextu, mnoho poslanců tady hovořilo o kontextu. Kolegové, mějte na paměti, že navzdory úsporným opatřením eh, deset největších příjemců uprchlíků ze Sýrie a dalších zemí jsou jsou eh, rozvojové země a nikdo, žádná z těch deseti zemí není z Evropské unie. To, abychom viděli situaci v patřičném kontextu. Ano, my jsme štědří, ale rozhodně v rámci celého světa neneseme to hlavní břímě. Eh, prezident, předseda Juncker eh, hovořil o legálních migračních kanálech. My musíme být stateční a odvážní a říct si, co to přesně bude znamenat. Ne možná dnes, ale obnovme, osvěžme si své vize toho, co to bude znamenat. Nouzové fondy, eh, ano, eh, dále evropský asilový systém, eh, boj proti pašování a obchodu s lidmi, společné kvalifikační postupy, to všechno je zásadní. Ale to nejzásadnější, a teď se obracím zejména na radu, je, abychom dosáhli implementace společného asilového systému. Účelem dnešní ústní otázky e, není to e, ukázat, že parlament odvedl svou práci. My jsme odvedli práci, ale můžeme dělat víc. Já se teď obracím na e, kolegy z výboru Libe, ale i na celý parlament. Já navrhuji, abychom řekli radě, implementujte to, co máme. Zastavte umírání lidí ve Středomoří tím, že implementujete to, co máme. A a my bychom měli eh, eh, tlačit na radu a my bychom měli zahájit šetření toho, co se děje, tak, abychom se mohli podívat občanům do očí a, a oni by věděli, že parlament dělá všechno proto, aby k těm úmrtím ve Středomoří nedocházelo. Protože my máme migrační systém, který je eh, důstojný a hodný našeho parlamentu a náš parlament má tedy morální povinnost se postarat o uprchlíky a azylový systém. Děkuji a nyní dávám slovo radě, aby eh, odpověděla. Pan Gozi má slovo. Grazie, grazie presidente. Děkuji, paní předsedající. I já bych eh, chtěl srdečně poděkovat kolegovi Moraesovi za to, že zmínil velmi důležitá témata, která mají prioritu a která jsou součástí velkých priorit eh, našeho předsednictví rady. je to otázka prioritní. Eh, také v programu Junkrovy komise řekl, že téma migrace bude součástí eh, velkého programu následujících let. Pro nás eh, každopádně je tato otázka velmi důležitá. Pokud máme jedno téma, kde Evropská unie může přinést přidanou hodnotu, pak je to otázka přistěhovalectví. Přistěhovalectví eh, je také otázka, eh, která eh, klade otázku určitého vymezení. Je nutné koordinovaně a odvážně reagovat na tyto problémy posledních šesti měsících jsme intenzivně pracovali na tom, abychom realizovali ten článek, ve kterém se hovoří o solidaritě. Pro nás je to politická otázka a jde o právně závaznou eh, otázku závaznosti, kde je nutné spolupracovat mezi radou, komisí a parlamentem otázce eh, autor také hovoří o Task Force středozemní moře. Pane Morisi, jistě víte, že zde je již mnoho intervencí operačního rázu v mnoha oblastech a také ve spolupráci mnoha členských států. Jsou zde regionální programy ochrany, je zde eh, opatření mm, proti převaděčství, eh, posílení eh, hraničních kontrol, eh, a také pomocná opatření pro členské státy a především ty, které jsou pod velkým tlakem migrace. To jsou ty oblasti, ve které Task Force pracovala a předložila také svou zprávu radě. Tyto informace byly předány i Evropskému parlamentu. Jsme spokojeni s dnešní situací? Nikoliv. Vůbec nejsme spokojeni. Souhlasíme s tím, co jste řekl a souhlasím také s tím, co říkal papež dnes dopoledne. Oblast Středomoří nesmí být hřbitovem, nebo se jim stát hřbitovem egoismu a lhostejnosti. Proto je tak důležitá solidarita. Musíme tedy pracovat na tom, aby tento program se stal neprodleně eh, realizovaným. Tedy především program přijatý v Lucembursku. Je nutné se angažovat pro lepší zvládání migračních toků jako reakce na eh, tento tlak eh, přistěhovalectví v třech eh, oblastech, na které jsme upozornili v rámci priorit našeho předsednictví. Nejdříve bych chtěl říci, že lepší zpráva vnějších hranic je důležitá. Na tomto tématu se pracovalo celé roky a Evropa převzala závažnou eh, odpovědnost a bylo také akceptováno to, že vnější hranice nejsou španělské, polské nebo řecké, nýbrž naše společné hranice. A když jsou to naše společné hranice, tak je nutné postupovat společně a eh, také přijímat společné iniciativy. Právě proto také eh, iniciativa z Brighton je tak důležitá. Je nutné eh, toto také propojit s efektivními opatřeními spolupráce s třetími státy. Dialog s transitními zeměmi je důležitý a také zeměpisné rozšíření je důležité. To znamená, že i Severní Afrika musí být zohledněna. Partnerství v mobilitě musí být zdůrazněno a také hospodářská a sociální spolupráce jsou důležité. Toto vše je nutné rozšířit na Afriku eh, pod saharskou, subsaharskou a také na africký roh, protože to jsou ty oblasti, ve kterých se spolupráce musí prohloubit a pouze Evropa může něčeho dosáhnout. Je před námi ještě hodně práce, také proto, že partnerství pro mobilitu eh, není není dostačující. Musíme udělat mnohem více pro to, aby země původu skutečně byly přesvědčeny o tom, že se musí konkrétně angažovat společně s námi, aby se zvládly migrační toky. Třetí oblast je oblast podpory evropského asilového systému a realizace tohoto systému. Jako předseda rady nemohu a nechci, pane Moraes, eh, akceptovat celá všechno, co jste řekl ohledně eh, také řízení proti nedodržení eh, předpisů. Také nemohu hovořit o budoucích eh, legislativních eh, návrzích, to je otázka komise. Ale pokroky ve společném asilovém systému byly realizovány a také se realizují za našeho předsednictví. Máme více společných předpisů méně výjimek a určitý pokrok zde je viditelný. Myslím přitom především na nová ustanovení z Dublinu a musíme akceptovat eh, všechny výzvy. Eh, určitá flexibilita však je nezbytná, abychom upravili určité téma, eh, které je tak závažné, jako je téma přistěhovalství a přistěhovalství mladých, nezletilých. Především zde musíme učinit mnohem více. A máme také nový systém včasného varování. Tento systém musí být konsolidován a jde také o legislativní a administrativní nástroje, které musí být Eh, uskutečněny, abychom dosáhli společného asilového systému. Znamená to tedy, že musíme mít více důvěry mezi členskými státy. V minulých letech se dělo to, že členské státy byly vlastně osamoceny eh, s tímto hromadným fenoménem, který se však týká nás všech. A my jsme také zažili to, že se jí členské státy nedůvěřují. Musíme tedy spolupracovat i s třetími státy. Se, potřebujeme ale také lepší asilový systém, což zase znamená, že členské státy musí zlepšit své národní asilové systémy. Pouze tak je možné zlepšit vzájemnou důvěru. E, toto je předpokladem pro e, novou společnou migrační politiku. E, jako předsednictví jsme Eh, navrhli vzájemné uznávání eh, jako princip. To je jeden nástroj, eh, který nám pomůže. Musíme si prostě vzájemně důvěřovat a pokud si nedůvěřujeme, pak nebudeme mít společnou migrační politiku, která je tak nezbytná. Děkuji radě a nyní dostává slovo komise v osobě pana Eh, místo předsedy Avrama Poluse. Uh, thank you, thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, vážení poslanci Evropského parlamentu, eh, migrace byla vždycky otázkou a součástí Eh, portfolia vnitra. Dnes je to jinak eh, z důvodu symbolických i eh, dalších. A já bych chtěl poděkovat panu předsedovi Moralesovi a členům tohoto výboru za to, že zde dnes mohu být s vámi. A také bych připomněl slova papeže Františka z dnešního rána. je to eh, silný signál, který vyslal. A já bych chtěl říct, že jsme ho pochopili. Já skutečně jsem eh, považuji za velkou čest, že mám na starosti právě toto portfolio. Je třeba ovšem eh, připustit, že není eh, žádné jednoduché řešení na eh, tohoto problému. Konec konců i eh, vaše otázka ukazuje, jaké, jak velké jsou ty výzvy. My tedy máme na externích hranicích ten, ten nejsilnější migrační tlak od balkánské krize. A e, je to něco, co se týká všech oblastí, včetně zahraniční politiky a politiky bezpečnostní. Znamená to, že potřebujeme e, novou důvěru jednak mezi členskými zeměmi navzájem, ale také mezi členskými zeměmi a Evropskou unii. A solidarita, ta je prostě eh, základem, na kterém lze budovat vzájemné vztahy. Přičemž potřebujeme společné standardy a také práva pro migranty. Patří k tomu finanční solidarita a podpora která bude poskytována evropskými agenturami, agenturou pro azyl, azylovou politiku a Frontexem. Je to průběžná práce v komisi a budeme v tom pokračovat i nadále. My máme mechanismus časného varování podle článku 33 eh, eh, z Dublinu. a musíme se toho držet a jednotlivé principy a články dále využívat a rozvíjet. Solidarita je rodnou sestrou zodpovědnosti a členské země se prostě musí hlásit k zájmu o řádné fungování systému. Společný asilový systém pro Evropu je naší eh, velkou bytou. Eh, komise brzy uzavře eh, monitorování implementace této problematiky v českých zemích a předloží závěry. My samozřejmě spočí, eh, spoleháme nejenom eh, na eh, instituce, ale také na nevládní organizace a také na Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky. Dublinské nařízení už platí, ale máme zde ještě další nástroje, které začnou platit až příští rok v červenci. Tím chci říci, že eh, nevidím eh, nezbytnou nebo naléhavou potřebu eh, měnit právní rámec. Mm, počkejme, jak funguje a za pár let, tedy v okamžiku, ho vyhodnotíme. Dále zde máme pašování a obchodování s lidmi, které jsou kriminální činy, které jsou velmi podobné, ale přesto se liší. Naš, náš přístup k obchodování s lidmi eh, bude mít v centru pozornosti oběti a lidská práva. Zatímco ti, kteří eh, tento nečistý biznis provozují, eh, ti musí počítat s přísnějšími postihy. Klíčovou roli musí sehrávat prevence a členské země eh, je třeba, aby tady museli eh, jednat. Eh, to znamená třeba tím, že by kriminalizovali zaměstnavatele, kteří využívají oběti obchodování s lidmi například. Také pašování je na vzestupu a tady potřebujeme energičtější odpověď. To znamená, že potřebujeme, aby naše reakce eh, z hlediska postihů a trestního práva byla opět tvrdší. My se budeme snažit rozbíjet kriminální sítě, ale na to potřebujeme eh, spojit eh, kapacity vyšetřovatelů, informace a samozřejmě posílit také prevenci tím, že budeme informovat o položkách, které se nejčastěji eh, pašují do Evropské unie. Odpověď na migrační tlaky na našich hranicích a také na pašování eh, znamená eh, posílenou roli pro Frontex. A my s nimi musíme eh, spolupracovat, protože jedině Frontex má pohraniční stráž a další vybavení, aby toto mohla dělat. Dále eh, my jsme nedávno vlastně eh, v listopadu letošního roku zavedli nový krok a nový způsob fungování Frontexu. Komise bude sledovat další vývoj, ale samozřejmě rozhodnutí na členských zemích a na agentuře. Eh, nový přístup měl stát necelé 3 miliony euro eh, měsíčně a prostředky byly nalezeny realokací prostředků, přičemž komise dala k dispozici 3,9 milionů eh, ze zdrojů Fondu pro vnitřní bezpečnost. Komise si je vědoma eh, návrhu parlamentu eh, přidat rezervu ve výši 20 milionů eh, do rozpočtu Frontexu na rok 2015. No a my nyní čekáme na definitivní rozhodnutí zde v parlamentu i v radě. Toto je eh, jasný eh, výraz eh, solidarity s lidmi, kteří jsou na útěku a s lidmi v našem sousedství. Tedy posilovat legální migraci a bojovat proti nelegálním. My budeme nadále povzbuzovat státy, aby zvýšili své kvóty pro přijímání uprchlíků a také, aby, ty, kteří, aby se také členské země, které se zatím drží stranou, eh, zapojili a vzali na svá bedra svůj díl v rozmístěvání uprchlíků po Evropě. Eh, komise eh, hodlá se toto věcí zabývat. Včera jsme měli první orientační debatu s členskými zeměmi o mechanismu alokace a e, rozdělování uprchlíků. Komise je odhodlána e, hledat nové cesty ve smyslu humanitárním. Já si uvědomuji, že je to téma, které je nadále velmi velmi eh, složité a citlivé. Co se týče legální migrace, eh, Evropa eh, pomocí imigrace musí řešit taky nedostatek odborníků a pracovních sil v určitých odvětvích. Zde spolupracujeme s podniky a sociálními partnery a Zde hledáme eh, způsoby, eh, jak zefektivnit toto úsilí. Dámy a pánové, odpověď na mnoho výzev, výzev v oblasti eh, lidských práv a domácích a vnitřních záležitostí hodně závisí na vztahy se sousedními zeměmi, na naší politice vnitřní i zahraniční a na přístupu, jak se budeme stavět ke kořenu migrace. Takto je třeba nejenom reagovat na bezprostřední naléhavé situace a nouzové situace, ale je třeba najít také konzistentnější způsob, jak se vyrovnat s rostoucími migračními tlaky. Evropská unie se nyní vydává směrem integrace Eh, politické a eh, rozvojové stability. A to prostřednictvím politických instrumentů i operačních nástrojů. Záležitosti, jako je migrace, azylová politika, rozvoj, obchod, lidská práva, demokratizace a tak dále, to všechno je třeba eh, řešit konzistentně a koherentně. Musíme zajistit to, aby migrace eh, byla zakotvena ve, do všech polí, eh, do všech oblastí. Také všem musíme poskytovat podporu a to důvěryhodným způsobem. Je třeba podporovat sousední země, aby také lépe řídili eh, ochranu svých hranic, aby zvyšovali svou kapacitu a aby byli schopni plnit své mezinárodní závazky. Partnerství v oblasti mobility E, právě směřují tímto směrem. Jde o operační spolupráci, jako jsou země, jako například se země Maroko, Tunisko nebo Jordánsko. E, jde především o to, aby se migrace řešila hned u zdroje. To je asi ta nejlepší investice. Já budu spolupracovat s paní Mogherini vysokou představitelkou pro zahraniční politiku a také kolegy pro eh, rozvoj humanitární pomoc a samozřejmě s předsedou komise. A ještě jedno téma a to je financování. V rámci nástroje pro spolupráci máme nyní implementace eh, implementaci nástrojů a akcí v rámci eh, ve výši 53 milion. Z toho 14 milionů je věnováno boji proti eh, obchodování s lidmi, eh, pašování a nelegální migraci. A dále 17 milionů eur jde na rozvojové programy v hostitelských komunitách migrantů zejména eh, v severní Africe. Dále máme nástroj, který má hodnotu 60 milionů eur eh, pro zvládání migrace v našem sousedství, zejména středozemí. Navíc eh, dalších 200 milionů eur v roce 2014 bylo věnováno odezvě na syrskou krizi. v rámci financování na leta 2014 až 2020 eh, šengenské přidružené země dostanou více než 4,4 miliardy eur eh, ze dvou fondů, to znamená z asilového fondu a eh, z fondu pro vnitřní bezpečnost, hranice a víza státy v první linii, Itálie, Řecko, Malta a Španělsko, eh, dostane velkou část těchto prostředků dohromady asi 1,4 miliardy eur během celého finančního období. A pro nouzové situace eh, máme vyhrazeno 25 milionů eur eh, pro všechny členské země v rámci asilového fondu a 6,8 milionů miliard eur pro vnitřní bezpečnost. Dámy a pánové, já se těším na úzkou spolupráci s vámi a na to, že budeme využívat všechny prostředky, které máme. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. Avramopoulos nyní k debatě. Právě nyní eh, máme spoždění o 12 minut, takže budu velmi přísný co do doby a v systému Catch the Eye budou mít eh, slovo pouze pět řečníků. Paní Holmajer je první přispěvatelkou. Pane předsedo, pane komisaři, eh, vítám také italské předsednictví, milé kolegyně a kolegové. Samozřejmě, že eh, toto téma je výrazně velké a není možné hovořit detailně o všem. A proto se chci soustředit nejenom na záchranu uprchlíků, ale také k dalšímu tématu. Pane předsedo, myslím, že mm, máme před sebou hodně práce při hledání určitého řešení a proto se konkrétně ptám eh, v souvislosti se spoluprací při boji eh, proti obchodování s lidmi. V roce 2013 asi 42 tisíce lidí překročilo středozemní moře a 108 tisíc tento rok. Počet eh, mrtvých je odhadován odhadováno na 3 tisíce, ale máme zde ještě temná čísla eh, ohledně eh, mrtvých, zavlečených, eh, umučených, anebo osob zotročených, sexuálně zneužívaných či zavražděných. To jsou čísla, která vlastně neznáme, tedy to nevidíme a ani ne, tedy netušíme, skutečný rozměr tohoto problému. Pravděpodobně je nyní eh, obětí eh, převaděčů eh, žen, ale stále více dětí této souvislosti je pro mě důležité to, aby také orgány eh, donucovací eh, spolupracovaly koordinovaně a aby kooperovaly také v třetí, s třetími státy, tak aby eh, obchodníci s lidmi nemohli provádět svou činnost a aby se zlepšila kooperace v humanitární oblasti. To sice nespadá pod naši oblast, ale legální možnost té podpory této činnosti je důležitá. Nakolik můžete vy podpořit eh, kooperaci v trestně právní oblasti a zlepšit ochranu obětí? Děkuji, paní Holmajer. Minuta a půl, paní Sipl. Děkuji. Bojovat proti příčinám útěku je správné, ale krátkodobě nám to nepomůže. Nyní se musíme postavit před výzvy a je důležité upozornit ještě jednou na to, že nejde o evropské státy, které přijímají nejvyšší počet uprchlíků a právě proto je nesnesitelné to, že lidé na cestě do Evropy riskují život a příliš často o ten život také přicházejí. Potřebujeme tedy nový přístup pro to, abychom chránili eh, lidi na útěku. Eh, bojovat proti zločincům, to je v pořádku, ale když nechci mít žádné pomocníky na útěku, tak bychom měli eh, cestu do Evropy učinit bezpečnější. To je zde nástroj znovu osídlování, ale to je dobrovolné. Mnohé státy se nezúčastní nebo akceptují pouze hrstku uprchlíků. Potřebujeme tedy větší solidaritu, lepší a spravedlnější silnější rozdělení uprchlíků ve všech našich členských státech. Právě proto potřebujeme také závazný klíč pro jejich rozdělení, aby i ty členské státy byly zapojeny, které doposud svou odpovědnost neakceptovaly. Jen abych jmenovala jeden příklad. Myslím si, že takovýto klíč je vhodný eh, také pro Řecko a Itálii, ale také pro Německo a Švédsko. I zde by bylo možné pomoci, protože eh, uprchlíci by mohli být umístěni i v jiných zemích. Na závěr chci říci, že potřebujeme bezpečné cesty do Evropy. I o tom musíme přemýšlet. Děkuji paní Sipl a nyní minuta a půl kolega Kirkhope. Pane předsedající, situace migrantů ve Středomoří je jedním z nejdůležitějších problémů celé Evropské unie. Evropa musí respektovat lidská práva, eh, mezinárodní povinnosti a zachraňovat životy. Potřebujeme smysluplný a vyvážený přístup. Každoročně roste počet lidí, eh, kteří eh, umírají na cestě do Evropy. To je nepřijatelné a neudržitelné. Evropa potřebuje nějaký splnitelný přístup, který by ale nebyl idealistický. Odpověď není jednoduchá. Evropský parlament nejvíce potřebuje to, co požaduje výbor Libe. Celkový přístup, který by proskoumal všechny nástroje, které jsou v EU k dispozici. Máme tu Frontex, který může zachraňovat ty zranitelné osoby, které umírají na moři ten může eh, konfrontovat eh, pašeráky a obchodníky s lidmi, kteří často můžou za jejich utrpení. Musíme jednat se třetími zeměmi silně a efektivně a potírat eh, imigraci u jejího zdroje. A k tomu potřebujeme také politiky navracení a znovu osidlování. Členské státy by se měly zavázat k tomu, že budou, že budou poskytovat rychle a efektivně už v místě prvního vstupu do Evropské unie, což by bylo ku prospěchu žadatele o azyl i e, dalších. Žádné uzavření hranic není tak, řešením takového problému. Musíme tady zastavit ideologie a populismus a najít realistické řešení těchto problémů. Děkuji kolegu Krkhopovi a nyní na dvě minuty paní kolegyně Wikström. Děkuji přinejmenším ty tragické obrázky 366 bílých rakví po katastrofě, po katastrofě na Lampeduze by nám neměli dovolit zapomenout, že to, to, toto, co se stalo na Lampeduze, se děje každý den a za ten rok od té doby téměř tři tisíce uprchlíků zemřeli ve vodách středozemního moře ve srovnání s 600 za loňský rok. Přestože říkáme, že že se to nesmí už nikdy stát, tak se to děje znovu a znovu. Dnes tu byl papež a ten řekl, že nikdy nesmíme dopustit, aby se středozemní moře stalo hřbitovem a pohřebištěm to, a že je potřeba středozemní moře, že, že, že středozemní moře se tímto způsobem vyvíjí a my to musíme zastavit. Musíme zastavit pašeráky lidí, protože je to tak, že eh, lid, tito lidé jsou zcela v rukou těchto pašeráků. Oni se nedostanou do Evropy legálním způsobem a proto je naší velkou politickou výzvou eh, vytvořit jisté a legální cesty do Evropy a já mám radost z toho, že je tu dnes s námi komise komisař, který o tom hovořil. A to nejen, eh, eh, to nejen mozkem a slovy, ale také srdcem a svým přesvědčením. Já jsem velice ráda, že toto, tato politická výzva se s, tím, s novým komisařem přiblíží svému řešení. Děkuji. A děkuji paní kolegyně Wikström. Eh, paní kolegyně Wienberg má pro vás modrou kartu. Přijmete její otázku? Paní kolegyně Wikström, připouštíte otázku? Ano, prosím. Děkuji. Já jsem tady v parlamentu poměrně nová, ale celou dobu tady slychám o legálních cestách, ale my už máme legální cestu do Evropské unie. Máme kvóty na uprchlíky, které v podstatě, tedy jaké, jaké, jakými legálními cestami byste chtěli eh, nutit členské státy, že mají přijmout takový a takový počet uprchlíků, nebo jak, jak to myslíte? Chcete sem tímto způsobem dostat více lidí? Eh, pane předsedo, eh, toto byla eh, otázka, kterou lepší jsem si nemohla psát. Pouze 14 členských států se účastní programu osidlování a většinu, většina z nich přijímá ročně méně než 100 lidí. Evropská unie jako celek přijímá 7% z, z těch všech uprchlíků na světě. Více přijímá i Amerika. A co myslím těmi legálními a jistými cestami? Tím myslím především to, že bychom měli zavést dočasné asilové e, úřady e, na e, ambasádách. Děkuji paní kolegyně a nyní na minutu a půl kolegyně Ernst. To, co řekl pan komisař, mě neuspokojilo. Je to spíš škoda. Azylová politika EU ztroskotala. a proto za více než 20 tisíci lidmi, kteří zemřeli na vnějších hranicích jenom proto, že chtěli vstoupit, ukazuje, že také mají ale další rodinné příslušníky, kteří se o ně bojí. Oni chtěli přijít do Evropy a podpořit své rodiny. Toto mlčení je však nelidské. Evropská politika v oblasti azylu a to také na úrovni členských států, není eh, lidská. Evropská unie musí být eh, první v této lepší politice. My potřebujeme Maro Nostrum, eh, abychom zachraňovali tyto lidi. Azylová politika je humánní pouze tam, kde dublinský koncept není dodržován. Členské státy musí společně převzít eh, odpovědnost. Spravedlivé perspektivy musí být vytvořeny. O to jde a o tom musíme mluvit, ne o Frontexu. Azylové právo je eh, jedním z nejdůležitějších práv po druhé světové válce. A to proto, že tenkrát nebylo možné získat azyl. Azyl je individuální právo, které je nezadatelné a to musíme chránit. A o tom bych chtěla slyšet slyšet od pana komisaře. Děkuji paní kolegyně Ernst a nyní paní Keller. Vielen Dank. Europa darf es nicht ignorieren. Und wir... Děkuji vám. To opravdu nelze ignorovat. A nemůžeme ignorovat ani to, že se lidé eh, utápí eh, v mé středozemním moři. Musíme čelit této otázce pro následování diskriminace. Jde o osoby, které jsou často obětí obchodování s lidmi, ať už probíhá v Evropě nebo někde jinde. Jsou to lidé, kteří prodělají velice nebezpečnou cestu. A proč? Protože my jim jinou možnost nedáváme. Oni jinou možnost nemají, než odevzdat se do rukou převaděčů. Takže my jsme vlastně spolupochatelé těchto převaděčů. Dáváme převaděčům možnost vytvářet nátlak a vydírat tyto oso- osoby, protože my jim zavíráme dveře Evropy. Chceme-li udělat něco proti tomuto obchodování s lidmi, musíme otevřít eh, zákonné, bezpečné cesty do Evropy. Claude Moraes to řekl. Existují nástroje, ale není tady politická vůle. Děkuji. Děkuji a na dvě minuty má stran, slovo paní Agea. Děkuji, hovořím za paní Ferraru, která ze zdravotních důvodů nemůže být přítomna. Roko tragédie v Lampeduze Evropská unie stále ještě hledá dobrý nápad, jak čelit situaci. Už ji nemůžeme definovat jako naléhavou situaci, ale jako rutinní situaci. Stokholmský program, Dublinská dohoda, Eh, tu jsou, je tu 22 tisíc mrtvých, z toho 3 tisíce letos. Uvědomujeme si, že jižní hranice EU je pro imigranty ta nejnebezpečnější eh, na světě. Jak chcete pokračovat takto tímto nezodpovědným eh, způsobem řízení imigrace? Myslíte, že je moudré nadále stavět zeď kolem této pevnosti Evropa a umožňovat, aby moře se stalo, středozemní moře se stalo velkým hřbitovem? Imigrace je přímým dopadem procesu globalizace, které eh, vytváří sever světa a my jsme součástí tohoto, této severní části světa a jako uh, Zákonodárci jsme za to spolu zodpovědní. Měli bychom se zabývat žrateli o azyl, umožňovat spojení rodin, eh, napomáhat těm, kdo hledají práci. Ten naléhavý eh, postup zrodil další eh, hroznou věc. Eh, každý člověk, který solidárně spolupracuje na přijetí těchto migrantů, tak současně žije i v prostředí, ve kterém dochází ke kriminální činnosti, k prostituci, k prodávání, k tutorské práci lidí. Podívejme se, jak vypadají tato střediska, která přijímají imigranty, zemna v Itálii jakým způsobem žijí imigranti. Často jsou mladí, jsou vzdělaní, jsou zdraví a chtějí přispívat k blahobytu společnosti, která je přijíma. Nadešel okamžik pro Evropskou unii, aby překonala svůj strach a aby revidovala svůj postup v oblasti imigrace, aby nebyli chápáni jako imigranti, ale jako občané, které třeba integrovat. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Za min- na minutu a půl pan Salvini. Grazie, presidente. Ma questo mi sembra il tempio... Děkuji. Eh, já si myslím, že toto je chrám eh, pokrytectví a rasismu. Je zapotřebí pomáhat těm, kdo utíkají před hladem a válkami. Evropská unie eh, podporuje arabské jaro a pak zde máme nesmyslná pravidla, která vozíme nejen do eh, Evropy, ale také do eh, Afriky. Využíváme prostředky eh, pro tyto země. Ne, neměli bychom pomáhat těm, kdo obchodují eh, s těmito lidmi, eh, kteří nelegálně eh, podnikají tuto dopravu imigrantů. Je to pokrytectví. Tři tisíce utopených, 500 tisíc um, imigrantů, kteří jsou v Itálii a z toho jen 10% co je u prchlíků, ostatní jsou nelegální migranti. A navíc jsou spousta lidí, kteří na nich vydělávají miliony a miliony eur. Eh, hranice mají smysl, je zapotřebí je hájit a nikdy nepřestanu to opakovat až do konce, až do konce. Je příliš snadné tleskat papeži Františkovi, když odchází a pak opustí eh, toto plenární zasedání, které utrácí miliony eur na další chaos, sociální potíže, další potíže v našem okolí. Nepomáhá se tím ani imigrantům, ani evropským občanům. Děkuji panu kolegovi Salvinimu. Přijmete otázku od pana Ferranda. A přijímáte, prosím, otázku? Monsieur le Président, Monsieur Salvini pane předsedo, pane Salvini. Francie a Velká Británie mají eh, velký podíl na destabilizaci eh, Sýrie, Libie. Teď vidíme, jaká je situace ve středozemním moři, eh, což pak náš kontinent, Evropa, musí být strojem na výrobu lidí bez dokladů? Kolik Salvini. Kolega Salvini. Nemohu odpovědět pět nemůže odpovídat 500 eh, milionů občanů Evropské unie za eh, chyby ekonomické, strategické, sociální některých členských států. Já si vzpomínám, že někdo chtěl například bombardovat eh, v Syrii tu, tu špatnou stranu, která nyní je spojena s mezinárodním také se hovořilo o sankcích proti Rusku a tyto sankce vedou jen k další hmu hladu, další bídě a hrozbě války.

Eh, všichni jsme se shodli na usnesení o eh, imigraci v oblasti Středomoří, když došlo k velkým tragédiím na Lampeduse. To je taková cestovní mapa, která by nám měla umožnit přijmout holistický přístup k celé této otázce, aby Středozemní moře již nikdy nebylo mořem utopených nadějí a o tom se také tady dnes dopoledne hovořilo v projevu papeže Františka. My musíme tlačit na změnu, která opravdu přinese odlišnou situaci. Pokud ne, budeme mít také my svou odpovědnost. Voláme po lepší spolupráci, abychom řešili všechny aspekty tohoto problému. To je jediný způsob, jak můžeme holistickým způsobem situaci řešit. Eh, neměli bychom se dívat na akce jako eh, na jednotlivosti na seznamu, které je třeba postupně realizovat. Ne, musíme to dělat současně. Chceme-li mít trvale udržitelné řešení. Eh, Eh, eh, pane komisaři, vy i členské státy musí učinit konkrétní postup, konkrétní akce, aby se situace vyřešila. Ano, musíme znovu projednat o dublinském systému, ale prosím, nezavírajme dveře, pane komisaři abychom se za rok eh, nevrátili sem do tohoto sálu a s politováním nekonstatovali, že nic nebylo učiněno a že nadále přetrvává tato situace. Nemůžeme již snést nesplněné sliby a to také je jasné pro ty lidi na těch eh, lodích. Děkuji, paní Metzola. A nyní paní Kienge na minutu 30. Signor Presidente, negli anni... Pane předsedající, Evropská unie za mnoho let podnikla velké kroky ke společnému azylu. To ale nestačí tváří v tvář krizi, která od loňského roku trápí členské státy ležící kolem středozemního moře. Ani Frontex nestačí, ani to nestačí k tomu, aby čelili migračnímu toku na hranicích EU. Přes 90 uprchlíků ze Sýrie dostává politický azyl. To je e, velice blízké procento procentům eh, jiných, eh, z jiných států, jako například ze Afrického rohu nebo z Afganistánu. Proč je kolik, tolik obtížné, aby vstoupili do EU? Proč nejsme schopni jim dát naději prostřednictvím řešení těchto žádostí o azyl? Eh, jedná se o zoufalé uprchlíky, kteří se vrhají do středozemního moře každý rok. Přemýšlíme, na čem stojí naše instituce. Měli bychom znovu objevit solidaritu a spolu zodpovědnost mezi členskými státy. Věřím, pane předsedající, že nadešla doba, aby členské státy harmonizovaly skutečné, skutečně zacházení s uprchlíky na evropském území. Komise by měla eh, na sebe vzít svou úlohu ochránce smluv a neměla by váhat při zahájení řízení o porušování smluv v takovýchto případech. Děkuji. Děkuji vám a dávám slovo panu Halo Ahu na minutu 30. Pane předsedo, Eh, během prvních osmi měsíců tohoto roku eh, skoro 120 eh, migrantů, 120 tisíc migrantů přijelo přes středozemní moře z Libie do Itálie a to je téměř šestkrát víc než v roce 2013. A také to zvyšuje počet eh, tragédií. I přes rizika cesta přes moře zůstává velmi atraktivní možností pro migranty, protože když se dostanete do Evropy, pak je velmi pravděpodobné, že dostanete určitý druh povolení k pobytu a že pak eh, také budete mít možnost spojení rodiny. A to i v případě, že nesplňujete podmínky pro azyl. Musíme eh, se dívat na jednotlivé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 Eh, určitě jsou tady eh, pravidla pro sekundární ochranu, pro sjednocení rodiny, sociální eh, dávky a podobně. Musíme jasně vyslat signál pro všechny ty převaděče, že se jim tato činnost nemůže vyplatit. Takovou to činnost je třeba koordinovat na úrovni Evropské unie. V loňském roce Švédsko dostalo dvakrát tolik žádostí o azyl než Itálie. Německo pětkrát více. Taková vybíra vybírání si země azylu, to je prostě principům dublinského mechanismu a ohrožuje to kredibilitu šengenské eh, oblasti. Pane předsedo, potřebujeme mít odpovědnou dlouhodobou strategii. Otevřít nové legální cesty do Evropy není řešením, protože evropská společnost si nemůže do nekonečna dovolit takovouto, eh, takovéto přistěhovalství, ať už ze eh, legální či nelegální. Děkuji. Děkuji pane Aho, a pan Griesbeck na jednu minutu. Opět v tomto sále konstatujeme tragické, tragická fakta. Vidíme, eh, že jsou tady tisíce, desetitisíce mrtvých. Dnes jsme o tom hovořili dvakrát. Dopoledne o tom hovořil papež, který říkal, že středozemní moře je hřbitovem, je to hřbitov eh, lhostejnosti, jak řekl Van Goty. A eh, dnes odpoledne opět konstatujeme tuto věc. Naše migrační politika nefunguje dostatečně dobře, to je to nejmenší, co lze říci. A my všichni všichni vlastně voláme eh, po globální strategii, která je skutečně nosnotností. Eh, Pane komisaři, hovoříte o politické vůli. My očekáváme od vás, že využijete tohoto momenta, abyste tlačil členské eh, státy k uznání toho, že tady jsou ty vnější, tedy evropské hranice a že je tady také postoj evropské solidarity odpovědnosti a sdílení odpovědností, jak jste řekl. Já mám žádost v tom krátkém čase, který mám k dispozici. Při vypracování takovéto globální strategie ve středozemním moři eh, bychom měli věnovat obzvláštní pozornost nezletilým, eh, zranitelným osobám, dětem. Eh, děkuji, paní kolegyně Grisbeck. A dávám slovo na jednu minutu paní Spinelli. Chtěla bych eh, upozornit na dvě prohlášení ministra vnitra Italské republiky, podle kterého Mare Nostrum je uzavřeno. A po pauze díky Frontexu už se nebude vynakládat ani euro na záchranu v moři. Druhé prohlášení je anglického ministra pro imigraci, který uvádí, že záchrana ve Středomoří je zapotřebí být zastavená co možná nejdříve, protože podporuje nebo vybízí eh, uprchlíky k tomu, aby eh, se vydali na cestu. Chci na toto upozornit, protože mohou znamenat možný trestný čin proti evropské civilizaci. Právo na život, na azyl jsou mrtvou literou. Eh, my nechceme dopustit, aby eh, tisíce lidí umírali v moři, aby eh, Syřané eh, zůstali sami ve své hladové stávce v Aténách. Jde o to, abychom pomáhali těm, kdo stroskotali na moři. Evropský parlament, pokud nezmění směr, mikrofon je odebrán. Děkuji paní kolegyně Spinelli a nyní kolega Sebalios, kolegyně Sebalios. Děkuji, pane předsedající. Středomoří eh, je už několik let hřbitovem a Evropská unie uzavřela své hranice a lidé teď umírají, když se sem snaží dostat my už jsme viděli tu, ten ucelený eh, přístup. Spíše bychom eh, to měli změnit, eh, protože Frontex nebyl schopen zabránit pašování lidí. Je to poměrně vzkvétající trh. Je teď třeba vytvořit legální migrační cesty a samozřejmě je třeba si uvědomit, že prostě mnoho lidí sem bude chtít, budou chtít uniknout chudobě a nejde, aby každý zastával ten přístup ne na mém dvorku. Já myslím, že komise by s touto otázkou měla zabývat. Myslím, že potřebujeme nějaký povinný systém pro všechny členské státy, tak aby všechny členské státy sdílely to vznikající břemeno. Děkuji vám, paní kolegyně. Nyní na minutu pan kolega Bečn. Když si vzpomínáme na arabské jaro, na idiotskou zahraniční politiku britské vlády a dalších, která tehdy vlastně e, podporovala vzbouřence. Ovšem ukázalo se, že tito vzbouřenci jsou ještě horší než ty tyrani, které svrhly. Nešťastní obyvatelé těchto zemí teď se snaží jakoukoliv cestou dostat z těch zemí. Pokud chceme nějaký ucelený přístup k tomuto problému, tak musíme uznat především tu hlavní příčinou. A tou hlavní příčinou je fundamentalistický a extremistický výklad islamistické ideologie, tak jak to eh, jasně vyjadřuje třeba islámský stát. A země, které to mohou nejlépe řešit, jsou právě ty bohaté islámské státy, které mají eh, hodně ropy, jako Saudská Arábie a další. Tyto země by měly tyhle lidi přebírat, protože si to mohou dovolit, mají stejnou kulturu a stejné náboženství. Děkuji vám. Nyní na minutu a půl pan kolega Sinadinos. Děkuji vám. 500 lidí z toho eh, několik dětí eh, zahájili hladovku, chtějí po státě zdravotní péči, práci, eh, snažili se dostat do sousedních zemí, ale byli zachyceni na hranicích a hrozí jim vrácení do země původu. A to je trvalý jev u lidí ze zemí, jako je Syrie, Afganistán nebo Irák. Tento jev je také zjevný, nebo objevuje se i v Řecku. 500 lidí původem ze Sýrie jsou schromážděni na náměstí ústavy a tam drží hladovku. A vy jste eh, Řecko vrhli do této situace, podobně jako i jiné jižní země. Vy odpovídáte za eh, rozmach islámského státu a pokud budete pokračovat v této politice, buďte si jisti, že Řecko a jiné jižní státy nebudou jediným problémem. Umožnili jsme, aby se tato situace oplakovala. Je to důsledek Dublinu 2, ten by se měl zrušit. Je třeba zabezpečit hranice EU, to by měla být naše hlavní starost. Evropská unie má ekonomické prostředky, sílu a teď je třeba, aby je využila aby byla schopna čelit nezákonným přistěhovalcům už v zemi původu, ale nikoli v zemi vstupu. Peníze nemají hranic ale státy mají hranice a pokud se bude takto pokračovat, státy nám úplně vymizí. Děkuji panu Synodinosovi a nyní na minutu a půl pan González Pons. Dámy a pánové, příčina přestěhovalectví je především v chudobě. My v Evropě si to dobře uvědomujeme, protože často v minulosti jsme také museli emigrovat kvůli prosperitě. Evropa by jednak měla zajistit nějaké regulované přistěhovalectví a zároveň by měla poskytovat rozvojovou pomoc těm zemím, odkud ty přistěhovalci přicházejí. Jak říkal papež, středomoří nemůže být velkým hřbitovem a proto je třeba, abychom smířili práva Evropanů, která nemůžeme ohrozit a zároveň to skloubit s mm, rozumným přijetím přistěhovalců. Itálie je dobrým příkladem toho, že nebude stačit více peněz, více pojistek, pokud nebude nějaká jednotná evropská přistěhovalecká politika právě pro ty nezákonné migranty. Španělsko je jedinou zemí v EU, která má pozemskou hranici s Afrikou. A mm, zajišťujeme tam tedy bezpečnost hranic a um, samozřejmě to není vždycky jednoduché. Musím říct, dámy a pánové, že ten problém, a to chci zdůraznit, spočívá především v chudobě. My bojujeme proti chudobě. A přistěhovalectví imigrace je důsledkem chudoby. Chudoba je příčinou. A náš boj by se tedy měl soustředit na chudobu, nikoli na ty přistěhovalce. Evropa by měla povstat proti chudobě a nikoli proti chudým. Děkuji, pane kolego Gonzálesi Ponsi. Přijmete otázku od kolega Urtasuna? Odpovíte prosím na tu otázku. Prosím. Mikrofon, prosím. Ano, Eh, pane González Ponce. To byl moc hezký eh, projev o boji proti chudobě, ale mě by zajímalo, jak to chcete udělat, když vláda EPP eh, v Španělsku vlastně prakticky sedmi, na, na, na sedminu tedy snížil pomoc na rozvojo, rozvojovou pomoc. Mikrofon. Přistěhovalci, kteří přicházejí do Seuty a Melii, ty jsou z 1,5 žadatelé o azyl. Ostatní zau přicházejí kvůli chudobě. Nebudeme-li se věnovat právě tomuto procesu, nikdy nezvládneme proces přistěhovalectví. Právě proto je třeba zlepšit podporu eh, rozvojové pomoci. Potřebujeme společnou ekonomickou politiku. Žádná země nemůže sama o sobě izolovaně udělat. Ani Španělsko, ani žádná jiná země. Děkuji, pane Gonzálesi Ponsi. Paní Fajon, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. My víme, že e, tisíce obětí e, hynou ve vodách Středozemního moře a nic neděláme. Tito uprchlíci e, jsou nuceni Eh, odejít ze své země, jak kvůli chudobě, tak kvůli válce. A my systematicky říkáme, že středozemní moře se nesmí stát hřbitovem, ale zdá se, že stále čekáme na další a další tragédii, než budeme reagovat. Pane komisaři, Eh, stojí před vámi velmi velký test a to je právě vytvoření eh, politiky, eh, přistěhovalecké politiky, politiky přijímání uprchlíků, která je hodna toho jména politiky pro budoucnost. A já bych chtěla podpořit vše, co může přispět k opravdu evropské politice přistěhovalectví, aby to byla humánní a důstojná politika. Musíme tedy najít bezpečné cesty pro tyto přistěhovalce do Evropy a do budoucna i pro ty další, ty tisíce obětí, které již zahynuly v minulých letech, nám ukazují, jak asilový systém opravdu funguje špatně. Paní van Stoff. Děkuji. My dnes hovoříme o přistěhovalectví do Evropské unie, nikoli o e, azylu či o pronásledování. To není naším tématem. Dnes papež František řekl dopoledne, že není možné přijmout, aby středozemní moře bylo e, nebo se stalo velkým hřbitovem. Evropa eh, musí řešit problém přistěhovalství, ale musí ho řešit v těch zemích původu. Již zaznělo, že Eh, prostě nevyřešíme problém Kalkut, Kalkaty tím, že přijmeme Kalkatu u nás. Jde přece zde o miliardy lidí, které na zemi žijí s méně než dvěma dolary denně. Právě proto v tisících prchají přes středozemní moře. Je to tragédie a když se nám nepodaří dát jim naději, tak ne, nezůstanou doma ve svých zemích. Eh, rozvojová podpora přímo v terénu zachraňuje životy a pomáhá, aby se tyto lidé nestali přestěhovalci. Děkuji. A paní Weinberg na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Je tady řada lidí, kteří utíkají před pronásledováním, před válkou a e, tito lidé e, přicházejí Švédsko Eh, samozřejmě má svůj podíl těchto uprchlíků. Jistě tito lidé chtějí lepší život, eh, ano. A eh, z některých afrických zemí přichází řada těchto přistěhovalců. Máme tady řadu směrnic, které se týkají těchto lidí. EU e vysílá jasný signál vně, vnějšímu světu když poskytujeme určité eh, možnosti usídlení, když eh, sledujeme legálnost těchto eh, osob. A vlastně tito lidé pak platí velké peníze převaděčům, kteří je nelegálně dostávají do Evropy. Převaděči velmi vědí, jak se dostat přes Frontex a jak se dostat do Evropy. Děkuji. Paní Weinberg. A nyní prosím paní Majer na jednu minutu. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is nu ruim een jaar geleden dat een boot... Děkuji, pane předsedo. Je to rok, co jedna loď se potopila u břehu Lampedusy a eh, zabila stovky lidí. Co my si z toho vyvodíme? Eh, vidíme v tisku den po dni eh, hovořit o této situaci. Zase, že Frontex nic moc nedělá. Španělské orgány, italské, francouzské eh, orgány se utápějí v množství žádostí, ale také další země Eh, jsou dotčeny. Řešením je větší solidarita, eh, více cesty v rámci Evropské unie, více solidarity. To se také v Evropě navrhuje. Já jsem nizozemská, eh, máme 20 tisíc žádostí, 40 tisíc k tomu ještě přibude příští rok. Naše země, naše vláda se maximálně snaží o úspory, zavírá některé domy pro seniory a vytváří eh, domy na přijímání uprchlíků. Je tedy třeba posílit hranice. Lidé musí zůstat u sebe doma ve svých regionech. Nemůžeme přijmout tak masivní příliv eh, uprchlíků. Co uděláme na řešení této situace, která se vytvořila? Děkuji, paní Majer. Paní Gardiny. Děkuji. Vždy se přednášejí projevy eh, ohledně toho, co vede lidi k tomu, aby eh, takto ztroskotali na moři, ale nyní mm, bychom měli být schopni dát konkrétní odpovědi a to tak, abychom konkrétním a rezolutním způsobem tento problém vyřešili. Nechci říkat, že operace e, Triton by Eh, byla, byly špatné, ale není to trvalé řešení ani pro uprchlíky, ani pro migranty, kteří vyžadují ochranu, ani pro Evropskou unii, která se potřebuje znovu zhostit eh, ochrany svých hranic. Jsou to tři aspekty, které se mi mimořádně nelíbí. Za prvé, eh, že to vzniklo na základě Mare Nostrum, která, což je nepovedená operace, která stála spoustu peněz a dosáhla pravého opaku svého účelu. Došlo k obrovskému nárůstu Eh, toku migrantů. Došlo k nárůstu obchodování s těmito uprchlíky, k ilegálnímu eh, převádění uprchlíků v mnohem větší míře než kdykoliv dříve a je tu také více neštěstí na moři. Někteří členové Evropské unie přispěli svým úsilím, které není zrovna výjimečné. A je zapotřebí, abychom se zabývali základními tématy. Dnes to říkali papeže, zapotřebí, abychom se zabývali příčinami, nejen dopady. Prosím vás, přijmeme odvážné a konkrétní politiky. Vzpomeňme si na papeže, zapotřebí pomáhat sociálně politickému rozvoji zemí původu. Vielen Dank, Frau Kollegin Gardini. Děkuji paní Gardini. Jako další paní Jotová. Благодаря, господин председател. Трагедията от Лампедуза предизвика спешни мерки и насочи всички усилия. Děkuji vám, pane předsedající. Události na Лампедуза nás přiměly k tomu, abychom rychle jednali. Dosáhli jsme určitých výsledků. A některá opatření, která již byla přijata, ukazují nedostatky. Je jasné, že Dublinská dohoda musí být revidována, protože do obrovské míry zatěžuje státy, eh, které mají vnější hranice EU. Solidarita je ohrožena, potřebujeme nová pravidla týkající se kvot a integrace. Zaměřovali jsme se na Středomoří, ale za, často zapomínáme na pozemní hranice. V nedávné době bylo nalezeno na hranici mezi Bulharskem a Srbskem několik umrzlých uprchlíků. V říjnu přes tisícovku uprchlíků překročilo hranici s Tureckem. Potřebujeme legální cesty, musíme bojovat proti pašování lidí, musíme zlepš- zlepšit pravomoci Frontexu a zajistit společné hlídky a také musíme zabránit exportu terorismu. Děkuji vám, paní Jotová. A nyní paní Stevens na jednu minutu. Ja, dank u wel, dames en heren. Voor mij zijn op het... Děkuji. Pokud jde o imigrační politiku, potřebujeme důvěru, ale také koordinaci. To jsou klíčová slova. V současnosti to úsilí je roztříštěné do různých rozpočtových položek. My potřebujeme nějaký globální přístup, to nám zatím chybí. Evropská politi- politika v oblasti migrace a azylu by byla určitě dobrou iniciativou a dobrou alternativou, než aby lidé prostě zkoušeli štěstí ve středozemním moři a zároveň by to také omezilo manévrovací prostor Mm, pašeráků a obchodníků s lidmi. Musíme řešit tyhle problémy a já kladu otázku, jaká opatření hodlají přejmout komise a rada, tak aby zajistili konzistentnější politiku v oblasti migrace a azylu, a to jak interně, tak externě. Děkuji. A nyní paní Arnotu na jednu minutu pane předsedající, vážení kolegové. Pokud jde o ten ucelený přístup EU k migraci, pan Moraes a pan Avramopoulos nehovoří o těch základních problémech a to není příliš uklidňující do budoucna. V Itálie je 12 záchytných center a 8 z nich bylo uzavřeno kvůli vzpourám těch nezákonných přistěhovalců. Ta situace je skutečně výbušná. Eh, Italové vlastně přijímají eh, tisíce a tisíce uprchlíků na svém území. A i přes eh, snahy Frontexu a kvůli nedostatečnému rozpočtu se Itálie stala obrovským třídicím centrem předtím, než se tyto ilegální přestěhovalce rozptýlí do různých šengenských eh, zemí a především do Francie. Když se podíváme na italskou hranici, tak jsme skutečně zaplaveni eh, nezákonnými přistěhovalci více než tisíc týdně. V říjnu řekla rada, že je třeba přijmout opatření k lepšímu řízení migračních toků. Jediným opatřením je zvrátit tyto imigrační politiky, pozastavit šengenské dohody a vrátit státům jejich suverenitu, pokud jde o kontrolu eh, na hranicích. Děkuji. Děkuji vám, paní Arnotu. A nyní na Eh, minutu a půl paní Vozemberg. Děkuji vám, pane předsedající. Já jsem si z papežova projevu zapamatovala také jednu větu, a sice, že ten ztracený pohled uprchlíků nám ukazuje, Eh, jak malé jsou jejich naděje na přijetí mezi námi. Právě v tomto okamžiku v řeckých výsostných vodách je loď s muži, ženami a dětmi, kteří by se chtěli dostat do země. Eh, Řecko patří k hlavním cílům těchto uprchlíků. Je třeba ale především se zamyslet nad tím, zda to sdílení břemene je v Evropě spravedlivé eh, Samozřejmě hovoříme o solidaritě, ale solidarita často také závisí na individuálních zájmech. Existuje politická vůle k přijetí dalších opatření pro sdílení migračních toků a pro zavedení pravidel tak, aby skutečně evropské hodnoty v praxi opravdu fungovaly, hodnoty jako je solidarita a sdělení odpovědnosti. Tyto, těchto zásad se dovolává i smlouva o fungování Evropské unie. A já si myslím, že tedy všechny členské státy musí pochopit, že e, ta migrace se týká všech e, zemí Evropské unie. A je nemyslitelné, že i přes tyto hodnoty Evropské unie se solidarita eh, vlastně rozděluje na základě dvourychlostního přístupu. Děkuji. Děkuji a prosím paní Guillaume na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, všechny otázky, které se týkají migrace, nás velmi nedoléhají. Otázka požadující tvrdost, přeskum, politika a podobně. Nacházíme mnoho informací a mnoho dezinformací. Jedna věc je ale jistá, a také o tom mnozí kolegové hovořili. EU schválila globální migrační e, politiku, strategickou, jasně čitelnou. E, to není tak jednoduché, když většina věcí je právě krátkodobých a roztříštěných. My tedy musíme dosáhnout jasně hluboké změny v této oblasti. Já jsem přesvědčen, přesvědčena, že musíme být angažovaní, proaktivní a nabídnout jinou politiku, která například nabídne lepší eh, cirkulaci těchto osob i jako pravomocí a také eh, dále podpořit jasný přístup eh, k asilovému postupu a také ochranu pro lidi. Eh, na mezinárodní úrovni, podpořit také nové partnerství s třetími zeměmi. Velice pozorně jsem vás poslouchala, pane komisaři, s mnoha věcmi souhlasím a velmi netrpělivě budu čekat na konkrétní návrhy, abychom na urgentní věci opravdu velmi rychle reagovali, ale také dlouhodobě se zaměřili na tuto oblast. Děkuji, paní kolegyně Guillaume a dávám slovo na jednu a půl minutu panu kolegovi Bonimu. Děkuji migrační eh, tlaky budou přetrvávat i nadále. To vychází z chudoby a také z těch četných konfliktů a válek, které probíhají. Evropa bude ještě přitažlivější pro třetí země a eh, tedy pro eh, osoby z třetích zemí. Nechceme, aby středozemní moře bylo jedním velkým hřbitovem. Migrace je nejen velkou výzvou, ale je to také pro nás určitá šance. To ovšem vyžaduje dlouhodobou politiku v oblasti migrace, která se bude opírat o harmonizaci naší činnosti. Žádná izolovaná země nemůže být ponechána sama svému osudu, když čelí velkým tokům přistěhovalců. Musíme spolupracovat i s těmi třetími zeměmi, musíme podpořit jejich ekonomický rozvoj a e, také umožňovat e, programy usídlení. Otázka nyní zní, co udělá Rada a co udělá komise pro to, aby se posílila spolupráce s těmito zeměmi, aby se ulevilo Eh, v těch eh, rostoucích migračních tlacích a tocích, jak eh, účinněji zvládat tuto situaci, jak vytvořit jasný balíček návrhů, kterými se budou řídit třetí země, jak pomoci lidem prchajícím před násilím do Evropy. Nový rámec pro Evropu je zapotřebí. Děkuji vám. A e, prosím, paní Post tady není, takže dostane slovo pan Lavia. Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, pane státní sekretáři Goci. Rok od tragédie v Lampeduze Evropa otevírá oči před problémem imigrace. Díky úsilí italské vlády se přešlo od problému jediné země, která přijímá imigranty k evropskému postupu s návrhem distribuční kvóty imigrantů a sdílené zodpovědnosti. Ale naléhavá situace se trvává, jak už připomněl také papež František, středomoří by se nemělo stát hřbitovem. Itálie s Mare Nostrum vykonala svou povinnost, zachránila mnohé lidské životy. Nyní je zapotřebí pokračovat s maximálním úsilí v Frontexu. Jaké překážky brání rozšíření kompetencí, kompetencí Frontexu? Jaké překážky jsou zde vůči navýšení rozpočtu Frontexu, aby mohli efektivním způsobem provádět kontrolu nad Středomořím? Žádáme víc, pane komisaři, protože Triton není definitivním řešením. Je zapotřebí změnit strategii odvážně a usilovat o koncentraci úsilí na africké pobřeží. Je třeba investovat do země v, zemí v krizi, kde mají problém, prostřednictvím bilaterálních e, zemí, tam, kde to je možné, eh, bilaterálních smluv, tam, kde to je možné. Je zapotřebí usilovně pracovat na to, abychom chránili jak evropské občany, tak důstojnost lidského života. Děkuji. Děkuji. Minuta. Pan López Aguilar. Děkuji, pane předsedo, a vítám tady pana komisaře na této diskusi, která eh, smutně se eh, odehrává teprve poprvé v to, tohoto mandátu a to tváří v tvář eh, nedostatečné politice na evropské úrovni. A jistě to není poslední diskuse, protože my jsme vedli toto diskusi na toto téma již v minulém mandátu a vždycky jsme vyjádřili politování, že se nevytváří lepší politika, že se nezaměřuje lépe, protože právě to zaměření eh, je důležité, že eh, se vlastně uzavírají dveře za eh, legální migraci a to vede ke zvýšeným tlakům nelegální migrace. To ovšem vytváří věci ještě horší. Není to jenom otázka středozemního moře jakožto, jakožto hřbitova, je to otázka společného hrobu v tomto moři. Je to velice smutné, vyžaduje to eh, naléhavě odpověď. Ta odpověď nemůže být jenom reagování na tragédii u Lampeduzy protože eh, okamžitě vlastně eh, to ještě dále zvyšuje nezákonné převádění lidí. To, že se někteří lidé zachrání, to vede pak k dalšímu zvyšování. Řečník byl přerušen. Děkujeme, pane kolego Lopezi Aguiláre. Pan Engel. Myslím, že jakožto volení zástupci lidu máme důležitý úkol vést představitele k odpovědné politice. Když slyším některé populistické, eh, populistická tvrzení, eh, některé pravice v tady, tak bych přece jenom chtěl uvést některá čísla. Ve světě je dnes 4 180 milionů Eh, Evropanů, kteří emigrovali do jiných částí světa. To je vlastně téměř stejné obyvatelstvo jako obyvatelstvo celé Evropské unie. Někdy v průběhu historie tito lidé odešli z Evropy, ne proto, že by eh, z radostí odcházeli. Tak jako dnešní migranti také neodchází z radostí ze své země jen proto, aby využívali našeho bohatství. Eh, tedy například z Nizozemí tady zazněl hlas o nutnosti uzavřít hranice. Já chci říci, ve světě je 15 milionů nizozemců Němců, kteří emigrovali jinam, eh, jejich, jejich eh, tedy potomků také. To je vlastně téměř více než obyvatelů v samotném Nizozemsku. Chceme-li být spravedliví a chceme-li následovat příklad toho, o čem hovořila jeho svatost papež František, který zde hovořil dnes dopoledne, mějme toto na paměti. Evropa je kontinentem, ze kterého odcházeli eh, migranti dříve než dnes naopak do Evropy přicházejí. Toto mějme na paměti, když navrhujeme uzavřít naše dveře. Děkuji, pane kolego Angeli. Paní Perry na jednu minutu. Europees asiel- en migratiebeleid werd een jaar geleden pijnlijk onder... Děkuji. Význam eh, imigrační politiky a azylové politiky Evropské unii byla zdůrazněna neštěstím v Lampeduze. Ale to není jediné neštěstí. Tisíce lidí zemřeli ve Středozemní moři a já doufám, že nová komise z této otázky učiní jednou ze svých hlavních priorit. Rok po neštěstí v Lampeduze stále ještě tyto cesty po moři nejsou eh, bezpečné, nejsou tu pravidelné trasy eh, pro žadatelé o azyl. Slyšeli jsme, eh, jak pan komisař hovoří o narůstu kvóty, jak hovoří jak se hovoří také o opětovném usazování. Eh, také je zapotřebí myslet na humanitární víza, ale nechápeme eh, země, nerozumí se země jihu eh, se zeměmi severu, což bývají země konečné jako destinace těchto imigrantů. Musíme jednat na základě solidarity mezi členskými státy. Děkuji paní Píry. Paní kolegyně Gabriela. Pane předsedající, pane komisaři, vážení kolegové, lidské tragédie ve středozemním moři ukazují, že v oblasti migrační politiky se EU nemůže omezit na to, že bude jen bdít nad bezpečností svých hranic. Vnější a vnitřní situace jsou velmi provázané. Já chci zdůraznit tři body. Za prvé, pokud jde o Frontex, musíme zcela jasně stanovit úlohu, kterou bude sehrávat Frontex v integrovaném přístupu k přistěhovalectví. Operace Triton se omezuje pouze na kontrolu kontrolu hranic a vzhledem k omezenému rozpočtu. Eh, to tak je. Také technické aspekty zůstávají omezeny pouze na to, co dávají k dispozici členské státy. Celá řada otázek je stále otevřena a v operaci Triton ve Středozemním moři. Za druhé, je dnes velice důležité zastavit obchodování s lidmi, převádění lidu. Eh, to je také eh, v duchu toho, co říkají Spojené národy o této věci. EU musí mít jasné metody, jak uplatnit protokol OSM této věci a jak Eh, sledovat otázky techniky náboru, sledované cesty, nejzranitelnější osoby. A tady je velice důležitá spolupráce s třetími zeměmi. Je třeba čelit, eh, tedy za třetí, příčinám, ať už ekonomickým či politickým, tohoto eh, přistěhovalectví. To musí být jasně začleněno do externí činnosti EU, do obchodní politiky, do předcházení konfliktům a do rozvojové pomoci. Já si přeji, pane komisaři, abychom společně e, pracovali také s komisarem Anem a s dalšími, abychom podpořili tuto politiku a přiblížili Evropu občanům. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Děkuji vám. V podstatě hovořili jste tak velmi rychle, že tlumočníci volají o pomoc. Já tedy eh, prosím řečníky, aby nehovořili tak příliš rychle. Paní Schlein na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Už dlouho o tom hovoříme. Středozemní moře, Evropské moře a nemůžeme dopustit, aby se stalo hřbitovem eh, pod otevřeným nebem, jak už to řekl dokonce i papež. A eh, co, čeho je zapotřebí, eh, eh, aby přestali umírat eh, lidé ve Středomoří. Potřebujeme toto, aby ostatní tedy nejezdili směrem do Evropy. Dochází k narůstu diskriminací, k mučení. To totiž posiluje onemigrační migrační tok. A když jsme ještě neměli lodi a neviděli jsme tolik lidí umírat, byla jiná situace a je skandální, že někteří lidé raději toto všechno nevidí. Máme příliš málo prostředků k dispozici. Já doufám, že bude posílena kapacita, protože příhraniční země nejsou schopny sami toto zvládnout. Zodpovědnost je třeba rozdělit. Je zapotřebí, abychom vytvořili humanitární koridory nebo alespoň humanitární víza. Rada bych slyšela od pana komisaře, jak pokročily diskuze v tomto bodu. Děkuji, paní kolegyně Schlein. Jako další pan Poldě ze minuta a půl. Děkuji vám, pane předsedající. Imigrace představuje absolutně nalehavou záležitost pro EU. Nejen pro Sicílii, Maltu, Španělsko a nebo Řecko, které platí nejvyšší cenu. E, zejména tváří v tvář hostitelství tří členských států. Operace Marinostrum je ukončena, jak už řekl hlavní představitel naší politické skupiny mělo eh, multiplikační efekt eh, toto na eh, množství lidí, kteří připluli do EU. V roce 2014 v prvních čtyřech měsících se navýšil počet nových uprchlíků o 23%, to je přesně tedy po Mare Je zapotřebí otočit list a já se nejsem jist, zda operace Triton k tomu bude stačit. Potřebujeme takový normativní rámec, ve kterém bude spolupracovat všech 28 členských států. Je zapotřebí změnit dohodu v Dublinu 3. E, tam, kde výlučně státu e, prvního vstupu se ukládá e, práva povinnost rozhodnout o azylu. Toto by mělo být rozděleno mezi jednotlivé členské státy. Podobně jak nedávná rozhodnutí soudního dvora nepřímo poukazuje tento princip. Neboli, eh, pane komisaři, mělo by se toto řešit velice jasně, bez demagogie a ve snaze skloubit eh, potřebu solidarity s ochranou bezpečnosti členských států. Děkuji. Děkuji kolego Poldězi. Jako další na minutu kolegyně Dali. Děkuji vám, pane předsedající. Podle mého názoru nikdy nebyla vhodnější doba o tomto tématu hovořit. Nejen kvůli naléhavé potřebě konat, ale také kvůli nedávnému vývoji ve Středomoří. Na úvod se zmíním o trestné činu těch, kdo zneužívají neštěstí druhých, kdo nutí lidi, aby překonali eh, středomoří v těch, eh, nebo středozemní moře eh, v těch lodích. Na druhé straně tu jsou evropští občané, kteří chrání, zachraňují lidi. Lidé si stěžují na to, že nedochází ke opakovaným skutkům. Podívejme se, co se děje konkrétně v Libii. Situace je stále citlivější den ode dne. Evropská unie musí mít zásadní úlohu, musíme spolupracovat. A musíme pracovat na komplexní politice, včetně spolupráce s třetími zeměmi. Potřebujeme strategii, která, se, která bude zohledňovat i konflikty jako v Syrii. Děkuji vám, paní Dali, na minutu kolega Kirkus. Děkuji, pane předsedající, vážený pane komisaři. Pokusím se eh, ten eh, problém schrnout eh, do tří slov. Solidarita. Solidarita s uprchlíky, kteří přicházejí ze zemí postižených válkou v katastrofální situaci. A má na mysli i solidaritu mezi členskými státy ta solidarita by neměla být za každou cenu, ale přece jen jako Evropané bychom se měli vždycky nějak dohodnout. To je problém, na kterém bychom se právě měli shodnout. Za druhé, pravidla. Pravidla, která umožní zákonné přistěhovalectví i vzhledem k demografickému stárnutí našeho kontinentu a s přihlédnutím k omezením našeho kontinentu. Za třetí, čas. Času máme málo. Uh, Eh, předseda Moraes velice správně řekl, že prostředky máme. Pan Avramopoulos nás ujistil, že komise chce jednat a co nám chybí je čas. Jménem parlamentu vás tedy prosím, abyste mm, tu věc uspíšili. Děkuji vám. Nyní máme postup Catch the Eye a mohu přijmout pouze pět žádostí o slovo. Nicméně pokusil jsem se přihlédnout k tomu, že některé kolegy jsem musel přerušovat. Pan Coelho má slovo jako první. Děkuji vám. Téměř všichni řečníci tady zmiňovali papežův projev a to jeho vyjádření, že Středomoří ehm, by nemělo být hřbitovem. K tomu nám ještě zbývá dlouhá cesta. Jako první se musíme definovat priority a tou prioritou je záchrana životů. V předchozím volebním mandátu eh, jsme vlastně mezi úkoly Frontex zmínili právě záchranu životů. Eh, rada se na to nedívala příliš příznivě, ale nakonec nám ustoupila. A nesmíme být pokrytci. Abychom toho dosáhli, musíme učinit dvě věci. Jednak musíme aplikovat to nařízení, které už máme, a jednak musíme rozšířit tu prioritu eh, pokud jde o úkoly i členských států. Souhlasíte s tím, pane komisaři? Děkuji. Děkuji vám, pane Coelho. Nyní pan kolega Marias. Děkuji vám. A vítám vás, pane komisaře v Evropském parlamentu. Já jsem velice rád, že při tomto vašem prvním vystoupení eh, v parlamentu mám i já příležitost vás seznámit se svým pohledem na nezákonné přistěhovalectví. Jak víte, jsou s tím postiženy především jižní země, které chudnou kvůli politikám úspor, kvůli finančním politikám, které jsou velice přísné a eh, je potom problémem čelit těm migračním tokům. Já bych chtěla především zmínit solidaritu. Ta zátěž se musí rovnoměrně rozložit v Evropské unii na základě několika prvků. Musí to záležet na rozloze, eh, počtu obyvatel a HDP toho členského státu. Řecko už ne, není schopno uživit další nezákonné přestěhovalce a to též platí pro Itálii. Také potřebujeme Dublin 3, protože Řecko se nemůže eh, stát takovouto skládkou lidí. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Mariasi a nyní paní de Sarnes. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Pokud tady je nějaká velká otázka, která potřebuje společnou evropskou odpověď, je to právě otázka přistěhovalectví. A je už na čase, aby vrcholní představitelé států si to uvědomili a snažili se vybudovat skutečnou společnou politiku imigrace, která bude mít čtyři pilíře. Za prvé, eh, skutečné zabezpečení a skutečný dohled a ochrana našich vnějších hranic, ať už eh, vzdušných, eh, námořních nebo pozemských, můžeme mít i evropské pohraničníky. Druhý pilíř, potřebujeme nějaký, nějaké právo řádného vstupu do EU. Mohou třeba být i nějaké kvóty imigrantů pro jednotlivé země. Třetí pilíř je to je velice naléhavé. Potřebujeme harmonizaci asilového práva. Není možné, eh, aby v některých zemích se čekalo šest měsíců, v jiných zemí pět let. To je nerozumné. A čtvrtý bod, potřebujeme rozvojovou politiku, skutečné partnerství se zeměmi, odkud pocházejí těto uprchlíci a zahraniční politiku, která podpoří stabilitu zemí, které leží okolo nás. Děkuji vám. Děkuji paní Desarnes a nyní pan Obermajer. Děkuji vám, pane předsedající. Po jednom roce od toho stroskotání na Lampeduze nebo u Lampeduzy zase hovoříme o symptomech a neřešíme příčinu problému. Mare Nostrum, Triton. Eh, to jsou operace, které se snaží zachránit tyto uprchlíky, kteří se topí ve vodách Středomoří, ale především bychom si měli vytyčit jiný evropský cíl, jak stabilizovat a demokratizovat ty země původu těchto uprchlíků. A také musíme zabránit tomu, aby mm, byly nerozumně eh, jak si vytěžovány suroviny v těchto zemích hovořil o tom i dnes ráno i papež. Je třeba vytvořit nějaké rámcové podmínky v těchto zemích původu, tak aby těto lidé nebyli nuceni k emigraci. Někteří se na to možná dívají odlišně, ale nemůžeme přejmout eh, u nás celou Afriku a všechny azijské země. To je třeba říct na hlas, eh, protože myslím, občané si cení eh, této upřímnosti. A nyní paní Mussolini na závěr. Pane předsedající, i méně než minutu je tu pan státní eh, podsekretář Golci. Eh, Nezletilí imigranti E, nejsou e, pokaždé jen ti pod 18 let, co to malé děti často jsou vyděšení, jejich spousta. Já jsem je viděla v Lampeduse a my jsme schválili společné usnesení e, v parlamentu a v senátu, abychom jim dali právní status, protože zatím jsou jen číslo a čísla se ztrácejí. Dostanou se do rukou organiz- do zločinnosti a proto potřebují mít jasný právní status. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně Mussolini. Tímto končí Catch the Eye. Na závěr promluví pan komisař Avramopoulos, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych chtěl říci, že jsem s velkou pozorností eh, vyslechl otázky, které tady zazněly od všech eh, poslanců a poslankyň, kteří hovořili. A mám takový první eh, obecný závěr. Až na několik výjimek všichni se shodneme na tom, že je to velice důležitý problém, velmi závažná otázka a že má sociální a humanitární důsledky. Eh, je to eh, každodenní zkouška pro hodnoty, o které se opírá Evropa. Já tady nejsem proto, abych maloval věci na růžovo a nemám tento e, záměr. Já ten problém znám již velmi dlouho, i když se mu ty jako komisař věnují teprve tři týdny. Před 18 e, lety dorazily první vlny nelegálních přistěhovalců do Evropy. Já jsem tehdy byl starostou Aten a musím říci, že jsem byl překvapen, stejně tak jako překvapen byl řecký stát a ostatně další jeho evropské státy, když eh, těto uprchlíci začali eh, masově přicházet bušit na eh, dveře Evropy. Všichni usilovali o lepší život a byli tlačeni velmi složitou situací, kterou prožívali domů, doma, ať už to byla chudoba nebo válka nebo další tragédie, které prožívali ve svých zemích. Všichni jste hovořili o Lampeduze. Lampeduza se stala symbolem pro celou Evropu, ale není tady jenom Lampeduza. jsou tady eh, mnozí mrtví, kteří zahynuli, ale eh, hmm. pak eh, jsou tady další, kteří se někde ztratili a kterých je velmi mnoho, kteří jsou pohrešováni a těch je mnohem více, než o tom hovoří statistiky členských zemí na sousedících se středozemním mořem. Mnozí si myslí, že eh, tento problém především se dotýká eh, jihu Evropy, ale eh, postupně se to stalo problémem pro všechny země Evropské unie. Na jednu věc nesmíme zapomenout, abych reagoval na všechny ty, kdo je provozují xenofobii a kdo bohužel útočí na hodnoty, o které se opírá sama Evropská unie. Jak řekl pan Engel, my jsme svazem národů, jejichž předkové eh, jsou eh, zastoupeni svými potomky v milionech všude po světě. Eh, Spojené státy jsou mozaikou Eh, národů, z nichž mnozí právě pocházejí z Evropy. Eh, jejich dědečkové byli eh, lidé, kteří přišli z Evropy, takže evropský občan už toto všechno prožil a teď je sám podroben tomu příchodu přistěhovalců. Jak máme reagovat? Jakým způsobem? Určitě ne nějakou izolovanou politikou provozovanou v každém členském státu osamoceně. Potřebujeme globální společnou politiku. Z naší strany, ze strany komise, existuje politická vůle. Komise je rozhodnutá přijmout novou chartu přistěhovalectví. Dámy a pánové, Problém, o kterém tady diskutujeme, je problémem, který bude muset být řešen ještě řadu let. Bude trvat mnoho let, než se vyřeší. Jak víte, situace je nestabilní a to v takovém oblouku od Tuniska až po Ukrajinu. A Eh, jsou tady eh, stovky tisíc lidí, kteří stále ještě čekají eh, na to, aby se dostali do Evropy a budou oběťmi těch převaděčů. My musíme především jasně postihnout právě převaděče. Země jako Řecko, ze, kterého pochází, ze které pocházím já, již přijalo přísná opatření. Řecké soudy odsoudily osoby, k doživotním trestům. A vůbec nejde o to nějak všechno převádět na problém převaděčů. To nejsou pouze převaděči, tady je přímo celé e, ekonomické odvětví, které využívá nejmodernější technologie. Velice často Eh, vlastně eh, stejně vyspělé technologie, jako používá stát. Politika, kterou jsme eh, zahájili, už přináší výsledky. Máme některé programy, které již fungují, některé další na ně ještě naváží. Podpoříme členské státy, které nemohou sami čelit tomuto problému jsou tady samozřejmě politikové eh, na jihu Evropy, kteří musí vědět, že celá Evropská unie stojí eh, s nimi bok po boku a eh, plně je podporuje. Na to o to se také opírá konstrukce celé Evropské unie v sociální, ekonomické a i kulturní oblasti. Evropský eh, parlament by měl být takovým stánkem eh, evropské demokracie a všechny tyto principy i ve vašich diskusích se stále eh, promítají. Potřebujeme vaši podporu, vaši citlivost, vaši mobilizaci. Je to i naším problémem, ať už jsme součástí jakékoliv z evropských institucí. Tolik jsem chtěl říci dnes. Vše, co tady zaznělo, jde stejným směrem. Jde o naši vůli schválit novou chartu pro přistěhovalectví, která bude chránit lidská práva, hájit základní práva a další humanistické principy, které se zrodily na našem kontinentu v Evropě a které celému světu eh, dávaly příklad eh, demokracie. Právě proto je Evropa tak přitažlivá. Ostatní vědí, že e, na našem kontinentě ta, tyto hodnoty respektovány budou. My máme takovou zkušenost již z minulosti. Již e, předchozí komise nám předala své zkušenosti a my budeme v tomto úsilí pokračovat, abychom vytvořili e, globální politiku, která by reagovala humanistickým způsobem na tyto problémy. a bude také zapotřebí, abychom všichni společně vyřešili otázku evropských hranic. Jak velmi dobře víte, při slyšení eh, mě, eh, jakožto kandidáta na komisaře, eh, u vás v parlamentu jsem hovořil o tom postavy, o tom názoru těch, kdo hovoří o Evropě jakožto evropské pevnosti. E, víte všichni, kdo jsou autorem takového pojetí. Já myslím, že tomu tak není. Evropa není e, pevností. Evropa je připravena přijmout občany z jiných zemí, e, kteří to potřebují a zaslouží si humánější, lepší přijetí a lepší budoucnost. To vše ovšem musí probíhat organizovaným způsobem a musí se opírat o principy a hodnoty, které budou základem naší spolupráce. Tolik jsem vám chtěl dnes říci. Evropa hodnot bude souzena podle svých činů. Evropa musí čelit všem těmto problémům, které tady byly popsány, zejména eh, právě jev vykořistování člověka člověkem. Všichni se musíme snažit společně najít řešení tohoto problému a věřím, že budeme eh, toto téma ještě diskutovat společně vícekrát. Já budu vždy přítomen na takovýchto diskusích a eh, do té doby, do další eh, diskuse určitě potřebujeme některé jasné kroky vpřed, abychom postupně řešili všechny problémy a nenechali přetrvávat situaci, která je v rozporu s myšlenkami, o kterou se opírá Evropa. Děkuji. Děkuji.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 Eh, evropské politiky, eh, evropské policie, ochrany vnějších hranic, tak aby za nového funkčního období, abychom na tom dále eh, pracovali. Toto jsme připomínali i při práci Rady. Je zapotřebí mnohem hlubší spolupráce v rámci Evropské unie i se zeměmi tranzitu, zejména pak je to prvé, který bych chtěla dodat k diskuzi, a to je úsilí rady, aby mnohem efektivněji a intenzivněji e, pracovala i na e, u, v usidlování v limitrofní oblasti Evropské unie společně s vysokým komisařem e, pro uprchlíky OSN. To je Eh, rozhodnutí rady eh, v Lucemburku je zapotřebí, aby se více spolupracovalo také s Evropským parlamentem. Hovořilo se o záchraně na moři. Já chci připomenout, že povinnost pomáhat eh, osobám, které se odstnou potížím na moři, je povinností pro všechny členské státy. Pro všechny to vyplývá z mezinárodního práva. Platí to také ve Středomoří a to nehledě na státní příslušnost a chci zdůraznit také nehledě na status těchto lidí, kteří potřebují pomoc. Ne, kvůli tomu, že někdo je nelegální migrant, může být ponechán eh, se utopit, zatímco jiný ekonomický migrant bude zachráněn. To je důležité zdůraznit. Tato povinnost pomáhat eh, osobám v nouzi, které je závazné pro členské státy vyžaduje také příspěvek Frontexu, také příspěvek Tritonu. Samozřejmě, že operace Triton je součástí, je začátkem společné zodpovědnosti. Je to dobrý základ a kolem ní je třeba budovat mnohem více. Eh, ano, eh, budou, bude tu více prostředků, ale bez nových politik nebudou tyto finanční prostředky dostatečné. To není všechno. To je důležité pro nový mandát, pro Evropskou radu. A právě zde jsme identifikovali potřebu zaměřit se na společné politiky v oblasti, v oblasti legální a legální migrace. Ale proto potřebujeme důvěru a solidaritu, protože jinak v rámci EU nevybudujeme vztah důvěry a solidarity a mnohé další věci i to, co vy jste si přáli, co jste zde označili, zůstane jen na papíře. Z dnešní diskuze se vynořily dva přístupy, které jen zdálivě stojí proti sobě. Jsou tu země, které si stěžují na to, že je tu e, velký počet žadatelů o azyl na jejich území. Jiné státy si stěžují na to, že přicházejí masivní, nekontrolované nebo těžko e, kontrolovatelné e, toky Eh, uprchlíků. A často se soutěží o tom, kdo potřebuje větší pomoc a dřív. Potřebujeme společnou eh, politiku pro legální i nelegální migraci, aby se neplatily nadměrné náklady buď eh, pro země, které mají veliký počet žadatelů o nebo pro ty státy, které jsou více exponovány těmto tokům. V obou případech odpovědí může být jen nová evropská politika na legální a nelegální imigraci. Nemůžeme si hrát na to, kdo potřebuje něco víc. Eh, a neměli bychom umožňovat nedostatek důvěry mezi námi. Toto je politika, kterou je třeba budovat krok za krokem, návrh za návrhem. Vyjednává se na Radě ministrů a v Evropském parlamentu o směrnici o přístupu do EU z důvodu dobrovolnictví, výzkumu anebo studia. To je další taková, takový kamínek v, v mozaice. To všechno je zapotřebí budovat společně v rámci pra, celého uh, mandátu. Eh, pan komisař v původním eh, projevu se zmiňoval o možném návrhu komise na lepší eh, sdílení tohoto břemene. Eh, samozřejmě, že i to je další velice významný bod. Eh, nezletilí imigranti, kteří nejsou doprovázeni. Ano, no, já jsem se zmiňoval už ve svém úvodu, že nepochybně potřebujeme využívat veškeré možnosti, které poskytují současná pravidla ohledně nezletilých migrantů. Členské státy také na tomto pracují a v tomto smyslu je eh, to opravdu téma, o kterém jsme hovořili i na eh, radě, při diskuzích na radě. Není možné, pane předsedající, odpovědět na všechny příspěvky, ale buď budeme mít odvahu a vůli a společný postup, a nebo na tom budeme tračit všichni a budeme ztrácet také důvěryhodnost jako Evropská unie v očích našich občanů. Děkuji. Děkuji. Vystoupením pana Gociho končí rozprava. Hlasování proběhne na příštím dělčím zasedání. Nyní přecházíme k další bodu, to je otázka k ústnímu zodpovězení nazvaná sumární vyhošťování a návrh na legalizaci rychlého navracení migrantů ve Španělsku. Máme tady pět spoluautorů otázek.